Můžete se prosím usadit? Vážení kolegové, kolegyně, žádám vás, abyste se usadili. vážené dámy vážení pánové 7. listopadu eh, tohoto roku jsme se dozvěděli o eh, smrti našeho bývalého kolegy eh, Maria Suáreze. Byl členem Evropského parlamentu od 90. let do roku 2004. Byl v, ve frakci SAD, byl poslancem tohoto parlamentu, angažoval se v celé řadě eh, výborů a zasazoval se především o vztahy s Izraelem. A Portugalsko, jeho eh, domovina, bylo zemí, kde byl skutečně významnou osobností. Představoval eh, tam odpor proti diktatuře, proti um, utlačování a byl symbolem pro celou Evropu, symbolem pro boj za demokracii. Byl uh, premiérem, byl uh, prezidentem Portugalska i ministrem zahraničí. Byl zásadní postavou uh, při demokratické rozvoji Eh, při demokratickém rozvoji eh, své země a hrál také rozhodující úlohu při vstupu Portugalska do Evropské unie. Eh, s Mariosem Suárezem ztrácí Evropa skutečného vizionáře, velkého státníka a pragmatika. Člověka, který vždy bojoval proti diktatuře. Ztrácíme tak člověka, který bojoval proti autoritě autoritarismu a byl přesvědčeným demokratem. Je naší povinností a naším úkolem eh, ctít eh, jeho eh, politické přesvědčení. Já bych chtěl vyjádřit rodině našeho kolegy i jeho přátelům, kteří jsou také zde mezi námi. Chtěl bych jim vyjádřit svoji nejhlubší soustrast. Kolegové a kolegyně, prosím a povstaňte, abychom vzpomněli tohoto velkého státníka.